Evropského parlamentu, který se také zasazuje za takové demokratické hodnoty při kontaktech s Azerbajdžánem. Děkuji. Vielen Dank, Děkuji panu komisaři Almoniovi a mm, na závěr rozpravy mm, mm, bylo podáno pět návrhů usnesení za frakci SD, pak EKR a EPP. Rozpravu ukončuji, hlasování se bude konat následně po rozpravě a teď následuje rozprava o situaci žen v Afganistánu a Pakistánu. A rád bych nejprve vyzval autory toho návrhu, pana kolega Tanoka, má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Situace žen v Pakistánu a v Afghánistánu zůstává vážná. Zneužívání lidských práv vůči ženám eh, se stává eh, něčím běžným a co nám eh, co je alarmující, je to tolerováno úřady. Pak, mm, Pakistán se musí, musíme o zvláštně mínit Pakistán a je zapotřebí silnějších opatření, tak abychom zajistili, že toto nezůstane nepotrestáno. Mm, to, co jsme slyšeli o porušování lidských práv, mm, na základě toho musíme vyzvat úřady, aby odsoudili tyto zločiny rovněž. Afghánistán mm, má vysokou útu úmrtnost dětí a vyzýváme afgánské úřady, aby také udělala více v oblasti péče o matky. Šaria zákon v některých částech Pakistánu znamená popravování těhotných žen a to musí být odsouzeno tím nejtvrdším způsobem. A je to hlavně zaměřeno proti mezinárodnímu prohlášením o lidských právech. Přes eh, závažné finanční, problé- eh, finanční podporu EU eh, stále lidé tady stojí před velkými potížemi a mm, nemají správný, snadný přístup k základnímu vzdělání. Je tady hluboce zakotvená diskriminace vůči ženám. Je tady ne, situace mm, mm, nespravedlá v oblasti rolí mezi pohlavími. Je důležité, aby tato, jsme se této situaci věnovali aby konkrétní řešení byla nalezena trvalá vypracovala řešení, než jednotky eh, NATO se stáhnou z Afganistánu v roce 2014. Nedávná vyjednávání na konferenci v Bonu nám eh, byla povzbuzením, stejně tak jako opatření, eh, která učinila tato země. Evropská komise by měla poskytnout ještě více podpory těmto projektům, které jsou zaměřeny na ochranu práv žen v obou těchto zemích. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Tenokovi a paní Göden Ödenberg na minutu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 Děkuji, pane předsedo. Zdá se neskutečné, že ve 21. století e, existují země, kde není umožněno ženám vystupovat v aktivním společenském životě. V Afganistánu a Pakistánu nemají, e, nemají ženy možnosti využívat svůj potenciál, také jsou trestány, jsou sankciovány a všechno toto brání jejich každodennímu běžnému svému životu. Po skolabování talibánského režimu se v Afganistánu situace zlepšila, ale v Pakistánu se zhoršila v důsledku diskriminačních předpisů, což jsou například také náboženské pocity. To znamená, že bychom se měli zaměřit především na právo na důstojný život žen v obou dvou zemích. A toto právo by mělo být také zaneseno do ústav, tak aby ženy mohly navštěvovat školy a také mohly pracovat v různých společenských orgánech. My musíme volat především o rovnoprávném zacházení s oběma pohlavími. Děkuji a nyní pan kolega Romeva Rueda. Ten years after the so-called Petersburg Conference on Afghanistan in 2000... Po roce 2001, kdy proběhla konference o Afganistánu, kde se stanovily eh, vztahy mezi mezinárodním společenstvím a Afganistánem, je pravda, že došlo k určitému pokroku situace žen. Podle vlády 4 eh, miliony dívek chodí eh, do škol, 70 25 členů parlamentu jsou ženy. Ovšem, toto zlepšení je ještě eh, jen částečné, teoretické, rétorické. Situace žen v Afganistánu je jednou z nejhorších situací vůbec na světě. Dochází k domácímu násilí, nuceným sňatkům, dětským sňatkům a především eh, i nadále se každodenně porušují práva žen Eh, například je obchodováno se ženami, což je trest pro určitou rodinu za to, že eh, nějaký člen této rodiny se dopustil trestného činu. Eh, vlastně dochází dál k velice složité situaci i po pádu Talibánu. Ženy jsou předmětem řady útoků a to je třeba odsoudit, proti tomu je třeba se postavit. A je třeba, aby se zcela jasně hodnoty uplatňovaly také v oblasti práva. Připomeňme si, že ženy by měly být také začleněny do eh, života společnosti. Pokud je o Pakistán, podobná situace eh, si zaslouží také naše odsouzení. V některých regionech orgány vlastně postupují velice podobně jako v Afganistánu. A právě proto žádáme pakistánskou vládu, aby zajistila základní eh, práva, která byla již obsažena v ústavě z roku 1973, ale zrušena v roce 1977, eh, kdy totiž eh, došlo k obnovení diskriminace na základě pohlaví. Děkuji vám, pane kolego, a nyní kolega Murphy, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Před deseti let ty jsme také použili záminku žen pro okupaci Afganistánu, ale situace žen v Afganistánu je strašná. Je tam vysoká negramotnost mezi ženami, eh, pouze 5% jich chodí na střední školy, což je podstatně méně než za režimu Pakistánu. Dochází také k vynuceným sňatkům a také se odehrává zde často doma domácí násilí. Je to nejstrašnější místo pro život žen. Také došlo e, například k tomu případu, který jsme nedávno slyšeli a také došlo k tomu, že e, žena, která byla znásilněna, byla trestána. Většina žen e, v afgánských vězeních však zůstává, ale nelze využívat situaci žen v Afganistánu pro stálou okupaci a Afganistánu je třeba okamžitě stáhnout vojenské jednotky. Ovšem, řečník byl přerušen. A nyní následuje kolega Preda. Pane președinte, Předsedo, jde o Afghánistán a Pakistán. V obou zemích eh, zjišťujeme, že Existují pozitivní vývoj, například v Afganistánu a tady jsme tady ženy, které zastávají úřady, jako paní Gulnas, ehm, tady to byla znásilněná a pak byla eh, odsouzena do vězení, ale pak byla omilostněna, takže to je pozitivní eh, signál, je tady zákon na ochranu žen a to všechno ehm, je pozitivní, ale v obou zemích i nadále existují eh, velké velmi alarmující tendence, například v Afganistánu. Domácí násilí je velmi silně rozšířeno, stejně tak jako v Pakistánu. A v Afghánistánu stále dochází k ukamenování žen, protože se údajně provinili proti sociálním normám. V Pakistánu existuje řada žen, žen které se stávají eh, eh, oběťmi eh, vraždictví nebo protože je chtějí nuceně konvertovat k islámu. Toto vše je praktikováno vůči ženám a to musíme zcela jasně odsoudit a kritizovat. Děkuji paní kolegyně, panu kolegy Preda a teď jenom minutu a půl paní kolegyně Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Toto usnesení eh, se týká dvou zemí a i když v těch dvou zemích je odlišná situace eh, v postavení žen, eh, přesto je tady určitá řada společných rysů. Především je tady dramatická situace, pokud jde o, o ženská práva, o násilí proti ženám a to především v Pakistánu. Pokud jde o Afganistán, musíme eh, připustit, že alespoň z právního hlediska se tam situace žen poněkud zlepšila. Eh, poslední eh, verze ústavy dává určité podmínky pro zlepšení šancí žen i dává možnosti bojovat proti násilí na ženách. Zastoupení žen se také v nedávné době trochu zlepšilo Nicméně mm, musíme eh, přiznat, že až mezinárodní síly se stáhnou z Afganistánu, bude eh, situace velice obtížná a hrozí zhoršení, eh, protože se řada pozitivních věcí může velice rychle ztratit. Musíme vytvořit partnerské programy, abychom udrželi současnou situaci. Děkuji. Nikolaj. Děkuji, paní kolegyně. To byli autoři a nyní řečníci za frakce. Pan Poslt, jedna minuta pane předsedo. Obě dvě země jsou velice rozdílné, i když jsou sousedy. Ale větší jsou rozdíly v rámci zemí. Pakistán má šéfku vlády ještě dávno před Německem. Afghánistán ještě tak daleko není, ale má minimálně guvernérku. V obě dvou zemích existují oblasti, kde ženy nesmějí chodit ani k lékaři, ani do školy. A tyto zásadní rozdíly rozdíly mezi zeměmi můžeme odstranit pouze trpělivými reformami a ne ideologií. Proto se domnívám, že naše zásažení, zásah v Afganistánu ztroskotal, neboť my jsme vycházeli z myšlenky, že tisíciletí přeskočíme jedním okamžikem. To nebylo možné, to nebylo možné ani v Evropě, natož na Hindukuši. Musíme si zase zvyknout na to, že tyto země mají svůj vlastní vývoj a že potřebujeme potřebují trpělivý a trvalý podporu a že nemůžeme změnit e, zásadně společnost tisknutím knoflíku. Děkuji panu kolegovi Poseltovi a teď kolegyně Sinisy má minutu. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Podle Reuters je Afganistán na prvním místě v porušování ženských práv. E, třetí místo má Pakistán. Je to vlastně schvalování vražd, e, zločinů ze cti a podobně. I v přístupu státu, protože um, náboženství, které tam převládá, upírá ženám řadu práv. E, jsou tady odsudky za takzvané morální přečiny, jako je například cizoložství. E, mm, afgánské ženy jsou znásilňovány a e, jsou pod obrovským psychologickým tlakem Situace žen v Afganistánu se pravda zlepšila, ale e, zákony, které byly schváleny, vlastně ještě dále zvýšily agresivitu mužů. Proti tomu se musíme vyjádřit. Děkuji paní kolegyně Sinisina, teď paní kolegyně Ojuland. Má minutu. Bohužel se nedostavila, takže paní kolegyně Veržia má minutu. Já se omlouvám, děkuji, pane předsedo. Opět jsme rozhoštěni situací v Afganistánu a v Pakistánu a zejména pokud je o situaci ženských práv. Ano, již to bylo řečeno, tyto země jsou bohužel na prvních místech ehm, porušování práv žen, zločiny ze cti, znásilňování, vraždy a tak dále a tak dále. Řada příkladů tady už zazněla. Nemyslím si, že přítomnost ozbrojených sil v Afganistánu eh, přinesla nějaké zlo zlepšení eh, a nemyslím si, že stažení těchto sil zhorší situaci. Ale opakuji, musíme tlačit na tyto země, aby se situace zlepšovala a to nejen v, v zákonech. Máme partnerské dohody s těmito zeměmi, prosím, využijme je eh, v zájmu eh, obyvatel této země, v zájmu lidských práv, v zájmu demokracie. Vyvoďme poučení z chyb minulosti, zejména v Magrebu. Prosím, nechť doložka o demokracii a lidských právech je obsahem obsahem našich dohod. Děkuji. Děkuji paní kolegy Veržia a teď minutu a půl má kolega Paška. Děkuji za slova. Děkuji za udělení slova, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Postavení žen v islámských zemích je komplikované a jsou to přetrvávající na boženské zvyklosti a tradice hlavně v odlehlejších regionech a v oblastech ovládané, ovládaných náboženskými politickými skupinami se brutální zvyky ze středověku používají i nadále. A proto úsilí Evropské unie o změnu myšlení obyvatelstva v těchto zemích ve směru k humánnějšímu, kultivovanějšímu soužití je velice důležité. Aktivity Unie na podporu útulků pro ženy, které se musí ochránit před domácím násilím nebo ponižováním v rodině, ale také na veřejnosti, jsou velmi důležité. Při mm, eh, poskytování reálné humanitární pomoci ženám a dívkám mm, však musíme vyvíjet i trvalý tlak na státní úřady, aby využívali celý svůj vliv společnosti na potlačení těchto divokých praktik vůči ženům a děvčatům. Státní úřady musí být nositeli civilizovaného humánního soužití společnosti a rozhodujícím způsobem musí bojovat proti obludným zvykům z minulosti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane kolego Paška, měl jste jednu minutu a půl. Děkuji vám. Takže to byli řečníci za frakce. Nyní ještě další tři řečníci. Paní kolegyně Korhola jako první. Pane předsedo, fyzické a duševní násilí proti ženám je velice rozšířené jak v Afganistánu, tak i v Pakistánu. Musíme to chápat tak, že dochází ke kombinaci islámského práva a šarie. Zdá se, že když dochází k nevěře, tak vždy e, spouštějícím mechanismem jsou ženy. A já se domnívám, že toto je proti jejich lidským právům. Existuje pouze velmi málo žen, které se dostaly až na nejvyšší úroveň ve společnosti, ale existují určité oblastnosti, kde mají ženy výhody. Zdá se, že je pro ně snaží zakládat své vlastní společnosti či designerské dílny. My musíme zabezpečit, aby tato práva žen, která ženy mají, musí být rozšířena po celé zemi. Děkuji paní kolegyně Korhola a není paní Krety. Děkuji, pane předsedo. V Afganistánu došlo k určitému zlepšení situace, ale zdá se mi, že je pobořující, že situace v Afganistánu je vlastně nezměněna. A sice deset let po eh, bonském eh, dohodě, kdy eh, Kazaj převzal dočasnou vládu. Je to zneklidňující sledovat, jak eh, velká je míra umrtnosti žen a malých dětí. Eh, jsou vytlačovány na okraj společnosti tyto ženy. Existují tedy fundamentalistické mm, postupy vůči ženám a dětem, které chodí do školy nebo ženy, které se chtějí účastnit veřejného života. Došlo k pokroku při jejich zastoupení parlamentu a veřejné správě, ale ženy jsou i nadále oběťmi domácího násilí. Sice eh, jsou donuceny k nuceným sňatkům, eh, jsou diskriminovány policejními a justičními orgány. Pakistánské dětiští školy jsou uzavírány a to ukazuje, jak tam skutečně vypadá situace a toto se musí změnit, pokud chceme s touto zemí chtít spolupracovat. Chtěla bych se přidat k výzvě Um, um, a vyzvat pakistánské úřady, aby tuto situaci změnili. Děkuji paní kolegyni Krecu a teď následuje hrabinka Tunun Honč. Děkuji. Na začátku uh, prosince mezinárodní společenství se setkalo uh, s afgánskými orgány na konferenci. Afganistán se zavázal, že lidská práva eh, zakotví ve své ústavě, včetně je rovnosti mezi muži a ženami. To jsme rádi, to můžeme podpořit jménem EU. Když se díváme eh, do roku 2004, 2014, kdy budou všechny síly složeny a staženy a Afganistán bude plně svobodný, bude si plně eh, spravovat vlastní věci. Tady je velice důležité, aby nedošlo k regresu eh, v této oblasti. V žádném případě by nemělo dojít ke zhoršení situace práv žen. EU by měla eh, v této věci vyjádřit jasnou podporu. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. To byli zapsaní řečníci a nyní postup ke HDI pa kolegyně Gomeš. Paní, pane předsedo, já nikdy nezapomenu na sebe upálené ženy, které jsem navštívila v roce 2008 a také znám spoustu žen, které jsou v Afganistánu vězněny a utíkají z vězení, ale mám pochybnosti, zda se e, v poslední době v Afganistánu něco zlepšilo, ale vím, že když se nyní začne jednat s Talibánem, pak z toho vzejdou další hrozby. Vypadá to, že obětmi jednání se stanou opět ženy. V Pakistánu kde je živá společnost, tak eh, jsou ženy sice ve vyšších vrstvách, jsou sice na vyšší úrovni společnosti, ale nadále dochází k násilí na ženách, také k nuceným eh, eh, snadkům a tak dále. Já se domnívám, že musíme z toho vyvodit důsledky. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Gomeš a další je kolega Tavareš. Obrigado, senhor presidente. No- Děkuji, pane předsedo. Afganistán a Pakistán jsou eh, případy zemí, kde sledujeme největší tendence k mm, eh, mm, mm, geopolitických eh, ohrožení s Eh, jsou ty, toto eh, Dochází k těmto, sledujeme tyto hrozné tendence, to se děje v Afganistánu. V Afganistánu eh, zjistili spojené eh, státy, eh, že bylo učiněna vojenská opatření a že vojenská opatření ještě nebyla dostačující. Toto však není řešení. Toto jsme věděli, že tady neexistuje správné řešení. Ale teď, jak bylo řečeno, by mělo dojít takovému přechodnému řešení s Talibánem a opět jsou to vlastně kroky zpět. Například opatření a praktiky zaměřené namířené vůči ženám. Eh, eh, třeba vnucené sňatky nebo také kolektivní eh, znásilňování pro tzv. očišťování rodin. Měli bychom se odsouhlasit toto usnesení, ale zároveň bychom měli požadovat, aby Evropská unie odsoudila a sledovala tyto události. Děkuji paní kolegyně Tavareš a na závěr postupu Catch the Eye pan kolega Repo arvoisa puhemies naisten tilanne pakistanissa ja afghánistánu. Situace žen v Afghánistánu a v Pakistánu je velice zneklidňující. Eh, před deseti lety na konferenci na Petersbergu mezinárodní společenství stvrdilo eh, základy eh, práv, ovšem Eh, afgánské ženy stále prožívají situace nucených sňatků, ehm, vražd, násilí. Policie i soudní orgány eh, s tím musí něco dělat. Ženy získaly určitá základní práva, ale Stále dochází k diskriminaci, pokud jde o přístup ke vzdělání i ke kultuře. Ženy se musí aktivně účastnit vytváření demokratické a otevřené společnosti. Afganistán nemůže eh, nechat stranou polovinu svých obyvatel. Bohužel situace je snad ještě horší v Pakistánu. Děkuji, pane kolego Repo. Na závěr rozpravy dostane slovo pan komisař Almunia. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve se chci vyjádřit v Afganistátu. Ve Eh, ku příležitosti nedávné bonské konference EU společně s ostatním mezinárodním společenství eh, zdůraznila, že je důležité respektovat práva žen. Eh, paní Ešten, paní Hilton také se sešla se skupinou afgánských žen, které jsou pro nás inspirací. A, a je nadále velice důležité, abychom navázali na e, pokrok, kterého v Afganistánu bylo dosaženo od roku 2001. Situace afgánských žen je velice citlivá a nejistá a nestabilní. My musíme o této situaci s afgánskou vládou stále jednat. Například musíme o tom hovořit tak, jak jsme to dělali letos na jaře a také toto bylo potvrzeno v závěrech rady v minulém roce v červenci a opět v listopadu. Neboť ženy jsou postihovány také domácím násilím úsilím a proto je důležité, aby měli k dispozici asistenty. Je třeba také reformovat afgánskou justici v této oblasti. My musíme podporovat úsilí Afganistánu v souvislosti s kábulským procesem. Pokud se týče Afga- eh, Pakistánu, tak tady také se EU zaměřuje na podporu práv žen. Za pokrok závisí na vládě této země, ale přesto EU se může zapojit do dialogu s různými institucemi a to především s institucemi, které zdůraznějí důležitost práv žen. E, například dochází k velkému násilí na ženách v Pakistánu a EU ve svém dialogu s Pakistánem o tomto tématu stále hovoří. Je třeba, aby se implementovala rezoluce OSN, což je také eliminace násilí na ženách. EU podporuje další vznik legislativy v Pákistánu, která by podporovala ženy jako oběti násilí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři Almoniovi. A na závěr rozpravy bylo předloženo celkem sedm návrhů eh, usnesení ze všech frakcí. Rozprava je tímto ukončena a hlasování se bude konat po ukončení další rozpravy. A ta následuje teď. Je to rozprava